Welcome, colleagues. Uh... Vítejte, kolegové. Díky, že jste přišli na schůzi právního výboru. Jak jste asi zaznamenali, nejsme tady ještě ani zdaleka všichni, ale je nás tu dost, abychom začali. První bod na pořadu jednání, přijetí návrhu pořadu jednání. Jsou námitky? Nejsou, jsou. Já sice nevidím na jméno, ale bude to pan Kováč. Děkuji. Vzhledem k dnešnímu rozhodnutí nejvyššího španělského nejvyššího soudu eh, je potřeba, abychom se rozhodli i my. Evropský parlament neustále tvrdí, že má 751 Eh, europoslanců. Máme 748. Pak je tady otázka imunity tří katalánských europoslanců. A to je otázka, kterou máme mít na starosti my. Jsem přesvědčen, že po třech měsících eh, po jakou dobu je parlament již eh, ustaven, by bylo na čase konečně rozhodnout o imunitě těchto poslanců proto bych navrhoval, aby se toto dalo na pořad jednání, nebo alespoň při nejmenším ve formě diskuse na toto téma. Děkuji vám. Děkujeme. Máme několik důvodů, proč by to asi nebyl úplně dobrý nápad. Nejjednodušší odpověď, jak o tom rozhodneme, je, že budeme hlasovat. Je-li někdo pro uvedení diskuse na téma katalánských poslanců, Můžete prosím zvednout ruku? Kdo je proti umístění tohoto bodu na, tento, na, na dnešní pořad jednání? Jenom zvednutím ruky. Dobře, takže to není přijato, tím pádem to na pořad jednání přidáno nebude. Další poznámky k dnešnímu programu? Nejsou, tím pádem považujeme návrh za přijatý. Bod 2 na pořadu jednání pan Lagodinsky, který tady zatím není, požádal, aby eh, německá veřejnoprávní televize VDR eh, dnes odpoledne na našem výboru natáčela. Novináři by chtěli natáčet na začátku schůze, použili by ten záznam v části vydání Euromag- eh, Europa magazínu. Jsou námitky proti tomuto natáčení? Nejsou, děkuji vám. Tím pádem eh, můžete pokračovat v natáčení na úvod schůze. Bod 2b sdělení předsedkyně ohledně rozhodnutí koordinátorů. Na zasedání 26.9.2019 koordinátoři rozhodli následovně. Rozhodli o alokaci zpravodajů eh, konkrétně k jednomu stanovisku pro všeobecný rozpočet za absolutorium rok 2018, eh, soudní dvůr. Navrhovatel bude žil Lebreton. Koordinátoři rozhodli, že sekretariát se jako pozorovatel zúčastní schůzí zorganizovaných v kontextu dialogu zúčastněných stran ohledně aplikace článku 17 směrnice o autorských právech na digitálním jednotném trhu. A za třetí, koordinátoři určili Tiemo Volkena jakožto zástupce Jury do panelu STOA. Bod 3 na pořadu jednání je výměna názoru s výkonným eh, ředitelem nebo jeho zástupcem eh, EUIPO. Vítám pana Aršambo, výkonného ředitele EUIPO, který představí návrh víceletého strategického programu EUIPO na příštích pět let. Dnešní výměna názoru dá parlamentu příležitost vyjádřil se k strategii pro tento úřad na roky 2020 až 2025. Pane Aršambo, děkujeme, že jste mezi nás dnes přišel. Máte slovo. Thank you, Madam Chair. Members of Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážení členové výboru Jury, vážení poslanci a poslankyně, dámy a pánové. Díky za možnost zde vystoupit na téma budoucího nasměrování orgánu pro duševní vlastnictví Evropské unie, tak jak to popisujeme ve strategickém programu do roku 2025. EUIPO pochází z dlouhodobé spolupráce s Evropským parlamentem a konkrétně výborem Jury. Naším záměrem je v rámci tohoto legislativního období tento vztah ještě dále posílit. Abychom strategický plán zasadili do kontextu, bych možná na, za, na začátek mohl popsat, proč se EUIPO vyvinulo v největší agenturu EU, kterou je dnes. Ten příběh nezačíná založením tohoto orgánu v Alicante v roce 1994, tedy před 25 lety, ale s tím, kdy se, EU, kdy se instituce EU rozhodly, že je potřeba něco udělat proto, aby duševní vlastnictví bylo v EU zajištěno, abychom mohli zajišť, za, nadále zajišťovat prosperitu našim firmám. První krok byl vytvoření všeobecných práv duševního vlastnictví v EU. Tehdy se tomu říkalo Community Designs Přičemž ale vždy bylo jasné, že bude potřeba vytvořit agenturu s poněkud širšími pravomocemi v této oblasti, což postupně vedlo k rozvoji aktuální působnosti našeho orgánu, přidali se nám odpovědnosti ve věci spolupráce v oblasti duševního vlastnictví, e, zřídil se European Observatory o e, porušování těchto práv, jistě všichni znáte nařízení o ochranných známkách, které dalo našemu orgánu vlastně i nový název, tedy EUIPO, European Union Intellectual Property Office. Spoluprac- začali jsme spolupracovat jak uvnitř, tak vně EU a získali jsme další kompetence. Tento, e, tato změna názvu a rozšířené kompetence znamenají, že EUIPO teď přispívá v podstatě do všech oblastí e, duševního práva, kromě toho, že přímo spravuje e, průmyslové vzory a ochranné známky v EU. Samozřejmě jejich registrace je základním úkolem našeho orgánu e, a poplatky za registraci znamenají, že jsme finančně nezávislí. Nedávno jsme obdrželi dvou miliontou žádost o registraci ochranné známky, což je ilustrace toho, jak významní jsme. V rámci strategického plánu jsme připravili eh, exekutivní schrnutí, které máte k dispozici. Rovněž jste pravděpodobně obdrželi nejnovější zprávu o stavu porušování duševního vlastnictví, která je vypracována s naší podporou. Je to velice zajímavé čtení, pakliže máte dost času, jsou tam detailnější, detailněji popsány priority našeho orgánu pro příštích pět let. Nebudu opakovat všechna čísla, je to více než 40 studií a trvalo by to moc dlouho, ale pár statistik bych přece jenom zmínil. Firmy, které používají duševní vlastnictví často, používají různé vzorce, průmyslové vzory, ochranné známky, geografická označení a tak dále, jsou zodpovědné za významný podíl eh, pracovních míst a růstu v EU. Konkrétně to eh, nedávná hospodářská studie vydaná EPO ukazuje, že za tříleté období příspěvky k HDP ze strany průmyslu, který tato práva intenzivně využívá, stoupla až o 45 tedy je to více než 6,6 bilionu euro. Zároveň počet pracovních míst, které jsou přímo nebo nepřímo podporovány tímto průmyslem, se eh, zvýšil o 39%, znamená to 96%, eh, a ty firmy vyvážejí 96% celkového zboží vyváženého z EU. Práva duševního vlastnictví se často používají ve smyslu jakési přítěže. Podíváte-li se však do té zprávy detailně, vidíte, že ty firmy jsou konkurenceschopnější, mají kvalitnější výrobky a kvalitnější pracovní místa. Ale aby duševní vlastnictví fungovalo řádně, je potřeba zajistit řádnou koordinaci s národním a globálním systémem duševního vlastnictví a zajistit žádné vymá- řádné vymáhání tohoto práva. Partnerství, konvergence a sdílené digitální transformace eh, v prostředí soustředěném na uživatele jsou proto zásadní, abychom zajistili, že firmy v EU EU budou mít náležitou podporu, jakou potřebují, aby mohli e, příslušným způsobem kapitalizovat své know-how a generovali více prosperity jak pro celou společnost, tak pro jednotlivé občany v ní. Od roku 2010 tento orgán investoval více než 100 milionů euro na tvorbu kapacit v členských státech v rámci toho, čemu říkáme European Intellectual Property Network. To rozvíjí nástroje a osvědčené postupy pro naše uživatele a za stejné období se zvýšila spokojenost našich uživatelů. V posledním průzkumu spokojenosti uživatelů EVIPO dosáhla celková spokojenost 89% v porovnání s 72% o 10 let dříve. Teď je čas eh, tuto síť pro duševní vlastnictví v Evropě začít řádně vytěžovat, abychom mohli řešit eh, některé z těch hlavních priorit, které systém duševního vlastnictví v Evropě čelí, abychom zvýšili dopad těchto opatření přímo v terénu. Tyto výzvy mají přímý přímý dopad na příspěvky duševního vlastnictví, tedy na konkurenceschopnost a vytváření kvalitních a dobře placených pracovních míst v Evropské unii. Konkrétně je potřeba lépe podporovat malé a středně velké podniky, které zatím duševní vlastnictví nevyužívají náležitým způsobem. Výzkumy ukazují, že malé a střední podniky sice představují 99 všech podniků v celé EU, méně než jedna desetina z nich má vůbec nějaké, registr, nějaké registrované duševní vlastnictví, ale ty malé a střední podniky, které mají něco takového registrovaného, se velice pravděpodobně stanou růstovými podniky, stanou se vysoce konkurenceschopnými a kreativními podniky, které Evropa přesně potřebuje. To je tedy pozadí, na kterém vznikal strategický rámec pro příští období. Vzhledem k tomu, že náš strategický plán 2025 je strategický dokument na vysoké úrovni, detailní popisy a projekty budou zahrnuty ve výročních pracovních programech a v rámci informací o spolupráci v Evropě. Nejdůležitější výzvy strategického programu 2025 z našeho hlediska je zajistit, že budeme pokračovat ve vytváření hodnoty duševního vlastnictví jak pro firmy, tak pro občany. To je tedy ten vizionářský plán, na kterém dále stavíme. Abychom té vize dosáhli, v rámci SP 2025 máme tři hlavní oblasti nebo strategické motory, které budou představovat eh, naše strategické nasměrování. Jsou stejně důležité a obecně vzato jeden řeší zúčastněné strany, druhý zákazníky a, vnitřní, a nakonec vnitřní transformaci, které budeme muset dosáhnout. Velice stručně. Zúčastněné strany, eh, tady se zabýváme intenzivněním spolupráce v oblasti duševního práva a vyvíjením většího dopadu pro zúčastněné firmy. Související cíle znamenají hlavně spárování potřebných nástrojů a postupů s potřebami uživatelů v rámci sítě duševního vlastnictví, posílení vymáhání práva a vyvíjení něčeho, čemu říkáme IP Knowledge Hub – Větší roli budou tím pádem hrát příslušné orgány v členských státech a budeme pomáhat také malým a středním podnikům vymáhat jejich duševní právo. E, to podpoříme v rámci projektu spolupráce v celé EU, které paralelně navrhneme. Klíčový záměr je pokračovat v tvorbě kapacit v rámci systému duševního vlastnictví a zároveň se chceme vyhnout jakýmkoliv duplicitám a chceme se přiblížit našim uživatelům. Národní orgány pro duševní vlastnictví mají velice blízko k malým firmám, které, kterým potřebujeme dosáhnout a mluví stejným jazykem jsou také ty nejlepší orgány, které mohou tuto činnost dále koordinovat s národními složkami, které mají na starost vymáhání práva. Aby tato strategie fungovala efektivně, je potřeba ji dobře komunikovat a spolupracovat se všemi ostatními institucemi EU. Je potřeba zohlednit roli Evropského parlamentu v rámci řízení IPO, v rámci toho náš orgán hodlá prohloubit spolupráci s, s Evropským parlamentem, spolupracovat konkrétně s europoslancemi a s Evropskou komisí. V tomto kontextu vám děkuji za nominace, které jsme e, obdrželi co do spolupráce na naší observatoři a těšíme se na úzkou spolupráci s příslušnými europoslanci a europoslankyněmi, které, kteří budou nominováni pro práci přímo v našem orgánu, případně v našem rozpočtovém výboru. Jsme připraveni reagovat na rozvíjející se priority Evropské unie v oblasti duševního vlastnictví a souvisejících oblastech v rámci rámci SP 2025 máme vypracován plán, který nám tyto priority pomůže splnit. Na základě eh, schrnutí, tedy po schrnutí, nebo po takovém přehledu eh, toho, toho pilíře eh, zúčastněných stran se dostávám k zákazníkům. Zde stavíme na sítích, které jsem již zmínil, Eh, budeme v rámci tohoto pilíře plnit ty iniciativy, které budou znamenat přidanou hodnotu pro firmy a zejména pro zákazníky našeho orgánu. Uvědomili jsme si, že je potřeba zaujmout diferencovanější přístup. A proto se naše iniciativy zaměří na potřeby jednotlivých skupin našich zákazníků a to segmentovaněji než předtím. Rovněž budeme poskytovat komplexnější podporu, půjde o preregistraci až po vynucování nebo vymáhání práva pro malé a střední podniky. V tomto ohledu spustíme specifický program pro malé a střední podniky a navrhneme webové stránky, které by měly být k dispozici ve 22 jazycích a které budou doplňovat naše ostatní funkce. Hovoříme o různé četovací programy ve 22 jazycích nebo možnosti strojového učení. Zároveň usnadníme eh, možnosti vymáhání práva v oblasti platform elektronického obchodu. Náš SP 2025 má být velice ambiciozní program, pakliže k tomu bude politická vůle. Například v rámci SP 2025, v rámci programu pro malé a střední podniky, který vytváříme, bychom mohli racionalizovat nasazení celé řady iniciativ, které budou cílit na malé a střední podniky na evropské úrovni. Toho bychom mohli dosáhnout prostřednictvím pokročilých informačních nástrojů a různých helpdesků abychom podporovali snahu EU vytvořit různé svěřenské fondy nebo něco podobného e, za použití části akumulovaných příjmů našeho orgánu, pakliže to samozřejmě bude schváleno. To by znamenalo nejenom iniciativy pro malé a střední podniky, znamenalo by to také implementaci projektů na úrovni EU, které mají vyrovnat podmínky v jednotlivých oblastech duševního vlastnictví, například vůči Číně nebo Africe, v zájmu evropských firm samozřejmě. Teď tady máme popsané dva pilíře SP 2025, tedy zúčastněné strany a zákazníky. To jsou takové vnější pilíře, které jsou velice důležité pro SP 2025, ale my jsme si uvědomili, že naše technologie se mění, mění se to, co můžeme udělat a to, co bychom měli dělat a tím pádem budeme muset vždy spoléhat na naše zaměstnance. Proto je třetí pilíř SP 2025 interní, Nebudu to probírat detailně, pouze bych řekl, že si uvědomujeme, že vzhledem k úspěchu našeho samofinancovacího modelu, což nám poskytuje finanční autonomii, je zásadní, abychom se i nadále snažili o vyšší transparentnost a vyšší míru odpovědnosti. Budeme se snažit zefektivnit naše finanční procesy tím, že na ně aplikujeme pokročilé finanční technologie a nástroje, které jsou specificky navržené pro plánování, reporting, veřejné zakázky, management a ostatní procesy. Jako u jiných podobných digitálních transformačních projektů chceme aplikovat datovou analytiku a umělou inteligenci za účelem jejich použití pro zefektivnění našich interních procesů, včetně použití pokročilých technik pro management, reporting a tak dále. Zároveň hodláme splňovat nejtvrdší standardy eh, proti podvodům, a chceme zajistit na naši náležitou úroveň digitální bezpečnosti. Nadále se musíme vyvíjet co do eh, palety dovedností a pracovních postupů tím, že se zaměříme na kontinuální vzdělávání a angažování našich zaměstnanců. Chceme plně využít digitální éru a stát se udržitelným pracovni, pracovištěm pro budoucnost. Tím, že budeme udržitelnější, e, to znamená, že se zaměříme také na redukování odpadu a na používání takových budov, které splňují nejpřísnější environmentální standardy. Chceme snížit naši uhlíkovou stopu Chceme snížit emise skleníkových plynů, eh, chceme místo cestování spíše využívat videokonference a jiné možné kolaborativní platformy. To jsou velice významné výzvy, před kterými stojíme, ale mohu vás ujistit, že EUIPO a její zaměstnanci jsou flexibilní, adaptibilní a dobře reagují. To se ukázalo už ve dvou předchozích strategických plánech a jsem si jist, že výzvy této nové éry přijmou stejně proaktivně. Co se týká harmonogramu příštího strategického rámce, tak na základě první veřejné konzultace v druhém kvartálu letošního roku byl představen návrh plánu naší správní radě a řídícímu výboru v červnu a získal velkou, velkou podporu. Pak byl v, v rámci druhé vlny veřejných konzultací eh, upraven, ta trvala do poloviny září a po získané zpětné vazbě, včetně aktuální výměny názorů, kterou pečlivě zvážíme, představíme eh, konečný návrh tohoto strategického plánu a to v listopadu, přičemž implementace začne v červenci příštího roku. Evropský parlament je samozřejmě v našem správním orgáně zastoupen a má svou vlastní odpovědnost v rámci rozhodovacích struktur našeho úřadu. Proto je pro nás velice důležité, abychom získali podporu vašeho výboru na jejím listopadovém zasedání. Úroveň ambice tohoto dokumentu je už tak vysoká. S podporou evropských institucí bychom se však mohli dostat ještě dále. SP 2025 poskytuje rámec pro celou řadu opatření, která si některá z nich si budou žádat institucionální podporu, aby mohla být efektivně implementována a usnadní nám práci určité legislativní návrhy. Dovolte mi zmínit dvě zejména prioritní oblasti v rámci SP 2025, kde je potřeba zajistit vyšší míru koordinace to je pomoc malým a středním podnikům a řešení otázky vymáhání práva. Malé a střední podniky, chceme-li jim pomoci plně využít potenciál svého duševního vlastnictví, je potřeba zjednodušit pravidla. Malé a střední podniky se nechtějí zabývat kontaktem s různými orgány a agenturami, které jsou vždy odpovědné za konkrétní aspekt eh, nějakého prvku duševního vlastnictví. Potřebují jednotný kontaktní bod pro všechno, co se týká duševního vlastnictví a duševního práva. Potřebují jednoduchý a levný způsob, jak řešit spory. To se týká nejen ochranných známek a průmyslových vzorů, Týká se to také obchodních tajemství, označení původu, nezemědělských označení původu, názvu firem, autorských práv a tak dále, tak podobně. EUIPO je tak orgán s nejlepším potenciálem být tímto jednotným kontaktním místem, ale nesmíme to příliš e, přehánět s rychlostí. Je potřeba mít náležitou institucionální podporu. Například v oblasti průmyslových vzorů uživatelé budou i nadále tlačit na legislativní reformu, kterou již Evropská komise řeší. Náš orgán je připraven na tomto nadále spolupracovat, tak jak to bude potřeba, zejména co se týká velké přístupnosti práv na eh, průmyslové vzory, což by mohlo let kterým malým a středním firmám pomoci. Dámy a pánové, europoslanci, europoslankyně, paní předsedkyně, SP 2025 udává směr, jakým se náš úřad chce ubírat v nejbližším období. Je to rámec, který nám umožní eh, náležitě řešit všechny naše priority v oblasti duševního vlastnictví a bude vyvíjen společně s institucemi EU. Za posledních 25 let EUIPO progresivně přebírá více a více odpovědnosti v oblasti duševního vlastnictví, aby, při, aby zvýšil svou přidanou hodnotu a dopad na konkurenceschopnost a rovnoj firem v EU a společnosti jako takové. Činíme tak tak za nulových nákladů pro rozpočet EU a e, dokázali jsme, že samofinancovací model je pro tento typ agentury e, použitelný. S vaší pomocí, s pomocí legislativních návrhů, tento úspěch můžeme rozšířit na další oblasti duševního vlastnictví do budoucna, což bude ku prospěchu všech. Navrhuji vám, že právě toto je cesta vpřed a doufám, že váš výbor naši vizi do budoucna potvrdí, tak jako ji potvrzoval v minulosti. Na závěr, v souladu s naším záměrem posílit spolupráci s evropskými institucemi bychom rádi přivítali příležitost posunout se nad rámec této formální výměny názorů, která probíhá právě teď s Evropským parlamentem a rádi, rádi bychom tomuto výboru představovali každoročně, rok co rok, aktualizaci informací o nás a rovněž vás rádi zveme, abyste se sami přijeli podívat k nám do e, úřadu, kde tisíc zaměstnanců a další podporní zaměstnanci v Alicante každým dnem pracují v rámci v zájmu poskytování těch nejlepších služeb pro naše občany a firmy. Díky vám za příležitost vysvětlit vám způsob fungování EUIPO a samozřejmě rád odpovím veškeré vaše otázky. Um, very... Děkuji mnohokrát za e, velmi e, detailní prezentaci programu do roku 2025. Máme nějaké otázky? Pan Volken. Thank you, chair, and thank you very much for your... Děkuji, paní předsedkyně. I já děkuji za prezentaci. Mám několik otázek. Nejprve tu kratší. V, mm, ve zhrnutí v tom navrhovaném strategickém plánu je zmiňováno, že váš úřad prohloubí komunikaci s Evropským parlamentem a jeho poslanci. vzhledem, že parlament hraje důležitou roli při vašem fungování. Takže eh, jste kompetentní eh, ve všech věcech eh, duševního vlastnictví. Takže mě by zajímalo, jestli předpokládáte nějakou konkrétní synergii s naším výborem nad rámec téhle výměny názorů. To je první otázka. Druhá, poněkud delší, Zmínil jste tedy eh, ten eh, strategický bod 3. Eh, hovořil jste tedy o dynamických organizačních dovednostech, ehm, místě práce. Říkal jste, že tedy je potřeba řádně zvládat tu kancelářskou práci i v ohled, s ohledem na eh, různou automatizaci, používání technologie. Kromě toho samozřejmě zapadají věci, jako je blockchain, ehm, big data a tak dále. Eh, pak se k tomu ještě vrací, vracíte na eh, konci strany 5 toho navrhovaného strategického plánu. Říkáte, že tedy zkušenost s novými technologiemi se bude uplatňovat do spolupráci s dalšími evropskými institucemi a agenturami. Bylo by tedy dobré, kdybyste mohl konkrétně říci, jak ta strategie bude vypadat, eh, jak budete používat tyhle technologie a strategie. A jak to taky budete potom eh, přeskoumávat, eh, jak budete uplatňovat nějaké osvědčené postupy, jak to i budete nějakým způsobem, jak to sladíte tedy s prací i mezinárodních úřadů duševního vlastnictví, aniž byste podkopávali vlastně práci v téhle oblasti. A a Ještě k jednomu cíli, který si vymezujete v tom strategickém plánu. Máme tam klíčovou iniciativu, sice hlubší porozumění eh, duševního vlastnictví. Tady jde o ini, různé iniciativy jako zvyšování povědomí, různé vzdělávací programy a tak podobně. No to je určitě vítáno, protože je důležité eh, posílit eh, porozumění evropských občanů eh, těm, eh, těchto věcí, eh, na, nakolik to dopadá na jejich každodenní aktivity. Ten plán také říká, že budou probíhat kroky, aby hm, tedy občané poznali různé falešné kroky, aby nějakým způsobem rozeznávali, co je tedy pravé, jakým způsobem to přesně budete dělat. Děkuji. Děkuji za otázky. Nejprve k rozsahu spolupráce s výborem Jury. Já už ve svém úvodním projevu jsem říkal, že chci jít nad rámec eh, té tradiční výměny názoru, která proběhne jednou za pět let. Eh, jeden z návrhů který dávám, je, že přijdu jednou za rok do tohoto výboru a podám tedy zprávu o pokroku při implementaci strategického plánu. Jak jsem také říkal, pozveme eh, poslance vašeho výboru, členy vašeho výboru eh, na návštěvu k nám do Alicante. Kromě toho mm, nezapomínejme na práci toho pozorovacího střediska nebo monitorovacího střediska Observatory, která také e, umožní další výměnu názorů, jak, jak, budeme mohli, jak bychom tedy dále mohli na pomoci jak podnikům, tak občanům. Vaše druhá otázka, která se týkala transformování úřadu, kde je potřeba nalézt rovnováhu mezi přístupem k novým technologiím a zároveň eh, nějakým vyváženým způsobem eh, nalézt, jak, jaký bude mít dopad na eh, pracující nebo na pracovníky. My to chceme udělat několikerým způsobem. Jednak za poslední eh, roky eh, děláme maximálně proto, aby došlo k eh, automatizaci našeho takzvaně core business, tedy té hlavní stránky, těch hlavních funkcí. Určitě nám jde o informatizaci těchto funkcí a zároveň se také snažíme začlenit, zejména v oblasti jazykové, protože pracujeme ve všech 23 eh, eh, jazycích, úředních jazycích. Pracujeme taky se strojovým učením a s přístupem k eh, počítačovému překladu, aby naše práce byla efektivnější. To znamená, že některé, někteří zaměstnanci tedy budou muset mít jiné dovednosti, nové dovednosti. Práce úřadu se rozrůstá, takže budeme muset přeměnit i tedy dovednosti našich zaměstnanců. Pokud chcete uplatňovat nové technologie, umělou inteligenci, datové a analytické postupy. Pokud tohle to chceme uplatňovat, potřebujeme mít zaměstnance, kteří to s tím umí pracovat. A věřte mi, není lehké je sehnat, protože po těchto lidech je velká poptávka, takže i pro nás je těžké tady být eh, konkurenceschopnými, navrhnout jim dobrou nabídku. A proto spolupracujeme s univerzitami, eh, které nám potom posílají studenty, kteří eh, nám pomáhají třeba s různými pilotními projekty, se zaváděním těch technologií a tak dále. Takže je vidět, že vždy musíme hledat rovnováhu mezi potřebnou přeměnou dovedností zaměstnanců a mezi eh, rychlostí, jak rychle tedy můžeme eh, tyto nové technologie zavádět. Hm, třetí otázka se týkala hlubšího porozumění eh, duševnímu eh, vlastnictví. Zde máme celou řadu iniciativ, které jsme už naplánovali. Vy chcete, abych jmenoval příklady aktivit, které pomohou občanům rozlišovat mezi nelegálním obsahem, mezi falešnými produkty? nelegálnímu obsahu online bych řekla asi tolik, že co nám pomůže snížit přístup k, těmto, k tomuto obsahu, to je samozřejmě podpora eh, těch legálních nabídek. My to děláme i v oblasti eh, tedy eh, copyrightu. Máme program, který se jmenuje Agorateka. Kromě toho eh, máme i databáze, které poskytují eh, přístup eh, k těm syrotčím dílům a osiřelým dílům. A i nadále budeme pořádat diskuse o tom, jak předcházet porušování pravidel. Zejména se zaměříme i na ty falešné produkty. Chceme zejména informovat o tom, jaký dopad, negativní dopad to může být na zdraví nebo na bezpečnost. Nedávno ve spolupráci s Europolem se nám podařilo zastavit gang, který přebaloval eh, průmyslový eh, průmyslové eh, mléko v prášku a prodávali to potom jako speciální mléko pro novorozence a Tohle to tedy vyžadovalo spolupráci s policejními orgány. My zde máme velký program spolupráce s Europolem i s vnitrostátními policejními orgány a Eh, Takto se snažíme tedy postupovat. Tolik asi z mé strany. Já vám mnohokrát děkuji za vaše odpovědi a nyní má slovo Marian Tyson. Jen herzlichen Dank für die Srdečné díky za tuto prezentaci. Já bych se chtěla eh, připojit k tomto poděkování. Děkujeme, že jste hovořil o těch nových výzvách, eh, které v podstatě stojí v tomto strategickém plánu. Myslím si, že je dobré, že také zvláštní význam je věnován malým a středním podnikům budoucnosti, takže tady jsme eh, pochopili, že hodnota duševního vlastnictví roste, ale zároveň malé a střední podniky mají samozřejmě větší problémy z hlediska podávání žádostí a také zabezpečení jejich duševního vlastnictví. Proto bych chtěla ještě zdůraznit, že je velice důležité se zaměřit na potenciál duševního vlastnictví, podívat se na práva tohoto duševního vlastnictví. A v tomto smyslu by mě zajímalo, kdy nebo v jakém časovém období byste se mohli zabývat touto záležitostí z hlediska podávání žádostí, jakým způsobem tedy podpořit tyto malé a střední podniky. A pak je tady také otázka, zda vzhledem k tomu, že se zabýváte těmito malými středními podniky a že zde je relevantní právě padělání produktů a objevení se nových kvalit. Jsou to tedy nové výzvy. Zdá tady jsou nějaké poznatky ohledně toho, že bychom měli přejít na jiné nástroje. Samozřejmě eh, spolupráce s Europolem generuje zkušenosti, ale my se musíme také zabývat právními nástroji a eventuálně počítat s jinými druhy spolupráce. V každém případě děkuji již nyní za tuto spolupráci s Jury. Thank you. Thank you. Um... Děkuji. Když se díváme na malé střední podniky, tak už máme poměrně e, dobrý obrázek e, na základě studií, které jsme provedli, jaké, s jakými problémy se potýkáme nebo s jakými problémy se potýkají e, ty malé a střední podniky. Většinou jde o to, že práva duševního vlastnictví nejsou dobře chápána, není dobře chápán jejich význam ze strany malých a středních podniků. Nedávno jsme taky eh, měli pohovory s 8 tisíci podniky, ehm, abychom zjistili, jaké důvody uvádí pro registraci. A co by je asi tak přitáhlo do systému? Ty, kteří se, ti, kteří se registrovali, asi 60% z nich považuje to za užitelné, aby se zabrá, aby zabránili narušování svých práv, to znamená eh, kopírování nebo eh, kradení. A také zmínili právní jistotu, kterou jim to přináší a pozitivní eh, že je to pozitivní pro tedy image společnosti. Ti, kteří to nedělají, většinou nemají dostatečné znalosti o tom, jak to funguje A kromě toho eh, zde máme problém s eh, náklady na eh, případné soudní řízení. Tady vlastně ani nejde o tu samotnou registraci. To máte, můžete si tu ochrannou značku ehm, zaregistrovat za několik set euro. A máte v podstatě potom to, tu značku chráněnou asi na 10 let, takže to je poměrně tedy dobrá investice. Ale vymáhání těchto práv v případě, že dojde k jejich porušení, a vlastně problémy během samotného procesu registrace. E, pokud e, existují některé společnosti, které jsou proti e, tomu, abyste si to zaregistrovali vy, to už je tedy horší. Takže co s tím, jak nabízíme, že s tím pomůžeme? Ze strany informací jsme asi obětí toho, že máme příliš mnoho informací. tolik informací, že nejsou dostatečně nebo dobře strukturované. Spočítali jsme třeba několik set iniciativ ze stran evropských institucí. Máme více než 2000 stránek, webových stránek, některé už ani nejsou aktualizované nebo vůbec nejsou už dostupné. Takže to je taková první kartografie toho, co existuje, co je relevantní, jak um, tuto krajinu zjednodušit. Um, to je určitě velká součást naší práce. Ve chvíli, kdy tyhle informace už máte k dispozici, je potřeba je šířit. My proto využijeme chatboty, webové stránky, automatické překlady a podobně, ale eh, také eh, chceme eh, pracovat určitým způsobem štafety, protože máme samozřejmě vnitrostátní úřady duševního vlastnictví a my můžeme financovat některé aktivity na vnitrostátní úrovni, abychom přitáhli malé střední podniky do systému. Určitě se nám to nepodaří e, tím, že bychom je pozvali na nějakou konferenci na vnitrostátní úřad duševního vlastnictví. To tady spíš fungují um, hospodářské komory a podobně které informují své členy o těchto možnostech. Když se ale konečně rozhodnou se zaregistrovat, je potřeba řešit otázku řešení sporů během registračního procesu <clears throat> tím, že nalezneme alternativní způsoby řešení sporů, to znamená neformální mediace, to je určitě něco, co bychom eh, mohli nabízet eh, na základě legislativy. Ehm, pak je zde otázka arbitráže, protože tady třeba ty konflikty nejsou eh, pouze o těch ochranných značkách. Eh, tady jde o různé rejstříky eh, názvů společnosti a podobně. Tam nemáme žádné kompetence, takže tohle zatím není možné. Co bychom udělali v téhle oblasti? Spíše bychom se obrátili na prostředníky, kteří by mohli poskytovat tyto služby a Potom na základě um, různých servisních dokumentů bychom mohli eh, doporučit uh, tyto um, prostředníky. Takže bychom měli rejstřík, um, řekněme nějakých mediátorů, na které se můžete obrátit v takovýchto případech. A k vymáhání. I zde chceme využívat eh, vnitrostátní úřady, na úrovni Evropské unie máme tedy za úřad duševního vlastnictví, máme, hodně spolupracujeme s dalšími agenturami a podařilo se nám, že jsme se stali de facto koordinátory boje proti porušování práva. Spolupracujeme s Europolem, Eurojustem, Cepolem, Interpolem, celními eh, orgány. Eh, generálním ředitelstvím Taxud. Takže máme opravdu eh, širokou síť aktérů, eh, s nimiž můžeme spolupracovat na, na evropské úrovni. A když se dostaneme na vnitrostátní úroveň, ve chvíli, kdy jde o vymáhání práv, když se dostanete k soudům, dostanete se k soudci nebo k žalobci, který nerozumí tahle otázce duševního vlastnictví, kteří si neuvědomí, jak velký problém to může být, tak tam už eh, může svou roli sehrát právě eh, vnitrostátní úřad, ať už jsou tedy za vymáhání práva kompetentní či nikoli. To je otázka informování, školení. My také spolupracujeme s Cepolem, se školicí eh, agenturou pro policejní složky a Kromě toho máme databáze, které poskytují informace o falšovaných produktech. A myslím si, že díky tomu všemu se nám pomůže zlepšit situaci malých a středních podniků. Um, I have Mr. Voss next. Děkuji, pan Foss, jako další. No, Dank, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Také srdečné díky za tu prezentaci. Mnohé, co jsem si tady napsal, bylo již zodpovězeno z vaší strany, ale já bych vás rád ještě podpořil, abyste skutečně byli tak aktivní, tak jak se to tady prezentoval, nebo jak komise před dvěma týdny prezentovala tyto plány. To znamená podpořit, abyste v té stejné ambici pokračoval na této cestě. A tady bych chtěl navázat na to, co řekli kolegové před chvíli. Ta kampaň uvědomování si významu, to je také záležitost, na kterou bychom se měli více zaměřit, protože v tomto jaksi širokém záběru mm, duševní vlastnictví je eh, něco, co bychom tady eh, měli zlepšit. Je to zanedbáváno, takže měli bychom v podstatě toto urychlit. I urychlené řízení je dobré, pokud tedy se podaří také zjednodušit tuto záležitost z hlediska digitální oblasti a tak dále. Dále také používání těch odpovídajících algoritmů nebo těch nástrojů, které potřebujeme, abychom toto urychlili, zkrátili. Také jste hovořil o některých eh, zvláštních legislativních aspektech nebo řízeních, které bychom měli používat. Já myslím, že my všichni jsme otevření ohledně tedy řešení těch sporů, eh, anebo možnosti nabízet i bez rozpočtových položek eh, některé služby. To by bylo také nápomocné, protože naše jaksi právní řízení trvají příliš dlouho, podle mého názoru. Takže mediační záležitosti by mohly toto posunout dál. Strategické plány jednou ročně. Ano, i nadále by eh, bylo nutné, abychom byli ambiciozní, protože náš svět se velice rychle mění, takže musíme hledat nová řešení a nové odpovědi. A i to by bylo tedy velice nápomocné, zvláště z hlediska těch malých a středních podniků, o tom se tady již hovořilo do jaké míry tedy interně optimalizovat eh, tuto práci, do jaké míry je toto možné. Možná by bylo dobré to nově promyslet. Takže chtěl bych vás podpořit ve všech těchto bodech, abyste pokračovali v této ambici, když už jste mnohé v podstatě dokázali v tomto smyslu. Co se týče změn, právních změn nebo dodatečných eh, služeb, eh, o kterých se tady hovořilo, já musím říct, že my jsme ochotní toto podpořit, ale potřebujeme konkrétnější odpovídající zadání v tomto smyslu. A samozřejmě to také projednat s komisí a předložit odpovídací iniciativy. A čím rychleji to bude, tím lépe. Děkuji vám, pane Fosy. Co se týká eh, kontinuálních ambicí, ano, mohu vám zaručit, že jsme. Ale ať už jde o povědomí nebo o hledání způsobů, jak se vyhnout právním sporům, eh, rozhodně nějaké nápady máme a pokud si dobře vzpomínám, tak jsem některé z nich zmínil. Vrátím se k těm technologiím, protože to bude v základě toho, co budeme příštích pět let dělat. U technologií. My máme takový trojí přístup. Jednak eh, se zajímáme o národní orgány, naše zúčastněné strany, kde vlastně všichni mluví o umělé inteligenci a nových technologiích, ale nikdo vlastně neví, kdo co dělá a jak na tom je. Takže jsme vytvořili síť eh, IT expertů, společně s národními orgány, abychom viděli, jak ty jednotlivé orgány o věcech, o kterých přemýšlíme my, uvažují. A pak se podíváme na to, kam nás mohou technologie dovést. Protože potřebujeme řešení a možná bychom se mohli spojit s některými z těchto národních orgánů, že by nám třeba něco doporučili. To je tedy jedna věc. Druhá věc je, soustředění se na vymáhání práva v rámci observatoře. Zaměřujeme se tam na způsoby, jak pomáhat eh, těmto vynucovacím orgánům v rámci technologie. Tam jsme v loňském roce spustili technologii Blockathon, kde se zaměřujeme na dohledávání informací v rámci těch celých řetězců, tedy od eh, výroby přes logistiku, dopravu, clo, malo obchod a dokonce až k občanům a k druhotnému prodeji. A poměrně úspěšně se nám podařilo probrat v rámci observatoře o blockchainu věci s komisí a spustili jsme pilotní projekt v rámci toho track and trace, my tomu říkáme digitální dvojče. Jde o to, že ten produkt se potom řetězu nemůže posouvat, pokud nemáte to své digitální dvojče, které je v blockchainu. To je tedy jenom jeden příklad za všechny. Další příklad je eh, registr IP adres v oblasti blockchainu, protože oni ty rejstříky jsou dobrá věc, ale musíte zajistit, že ta data, která v tom jsou, jsou e, důvěryhodná. Nejde pouze o to, že data může někdo napadnout a skopírovat, Daleko nebezpečnější jsou jiné věci a k tomu nám blockchain může pomoci. A interně, jak už jsem řekl, jsme zahájili program s univerzitami, tedy s tamními eh, informatickými fakultami a tam nabízíme příležitosti studentům pomáhat nám nacházet technologická řešení pro některé problémy, které máme a pro nás je naprosto zásadní, aby tato spolupráce probíhala, protože, jak jsem řekl, financujeme se sami, ale naše náklady na mzdy se neustále zvyšují a to o 3 až 5 za rok, to závisí na navýšení platu, seniority a tak dále. A pokud nenajdeme způsob, jak dále zefektivnit naší práci vlastně každý rok, tak budeme mít problém. a ta technologie nám v této věci pomáhá. Já jsem zmínil jazyky, ale eh, porovnání služeb a eh, zboží to nám také pomáhá. Pracujeme na s automatizovaném rozhodovacím nástroji. Referenční zprávy ohledně rozsudků, které jsou relevantní, vůči případům, které řešíme, takže je toho hodně, co řešíme. A investujeme jen do IT asi 3,5 milionu. 2,5 eh, milionu z toho jsou na, na kyberbezpečnost, protože na, na těch systémech jsme hodně závislí. Děkuji vám. Děkuji. Rychlá otázka ode mě. Rádi slyšíme o vašem napojení na univerzity, jak co se týká zvýšení technologických schopností vašich zaměstnanců a nacházení možností, jak pomáhat studentům v technologických inovacích. Chci se zeptat, jestli máte nějaké propojení na univerzity co do pomoci, kterou vám oni mohou poskytnout, co do hodnoty eh, IPR protože velice často národní orgány v tomto odvádějí skvělou práci, ale eh, ty v tom kontextu to často jaksi neodpovídá, takže si říkám, jestli i toto řešíte. Ano, samozřejmě, protože eh, ten program pro malé a střední podniky potenciálně je obrovský. A proto nemůžeme řešit všechno najednou. Takže jedna z věcí, kterou uděláme hned na úvod, je, že identifikujeme společně s komisí dvě ne, dva nebo tři technologické sektory, kde jsou malé a střední podniky aktivní v oblasti IP. A nebudeme řešit těch 28 nebo 27 zemí najednou. Vezmeme dvě nebo tři země, provedeme určité pilotní projekty a pokud budou fungovat, tak to expandujeme na ostatní. A pokud to fungovat nebude, no tak jsme přišli o trochu času a nebudeme pak pokračovat. Samozřejmě ve vysoce technologických otázkách, kde potřebujete nějaké spin-offy od eh, technologických univerzit, tak to samozřejmě je potenciál, který hodláme využít. Děkuji vám, pan Fos ještě. Já nevím, jestli jste o tom se již zmínil, protože jsem přišel poněkud později. Ale pokud by mělo dojít k Brexitu, jaké to bude mít pak dopady také na vaší organizaci? Well, I'll call it the million No, tak to je otázka za milion euro, jak se říká. No, ale samozřejmě my zde hodně sledujeme ty pokyny, které vystavila komise eh, podle článku 50 a ta akční skupina. V podstatě jsme připraveni na ten nejtvrdší z tvrdých Brexitů, který bude mít tedy největší dopad. Má to dopad na naši práci, co do databází, věci, které budou muset mít rozpojeny, odpojeny, práva, která budou muset být rozdělena mezi Spojené království a zbytek Evropy. Samozřejmě ta existující práva, všechny ty transformační možnosti ohledně těch jednotlivých možných konfigurací, ale my jsme na to připraveni. Máme jednotlivé scénáře, nástroje jsou k dispozici a řekl bych, že jakákoliv podoba dohody, která by tu situaci zlepšila, v podstatě znamená, že některá z těch opatření nebudeme muset podniknout. Co se týká biznisu, pak, když tomu tak můžeme říkat, jsme viděli od referenda určité snížení počtu žádostí od fondů ze Spojeného království o nějakých 15 A s tím jsme se vypořádali. Ale vidíme, že dochází k určitému posunu, chcete-li, v rámci mechanismu ochrany kde některé firmy, které dříve podávaly u nás žádosti pro celou EU, se na nás teď obrací prostřednictvím systému e, společností na ochranu duševního vlastnictví, takže se k nám dostanou později, ale přicházejí k nám, protože stále chtějí v Evropě podnikat. Takže z hlediska biznisu je ten dopad omezený. Z operační perspektivy jsme připraveni na jakýkoliv scénář může nastat. Děkuji vám. Další otázky? Já bych se na Brexit mohla ptát celý den, ale nebudu to dělat. Dobrá, děkujeme vám mnohokrát za velice důkladné osvětlení a za velice užitečnou eh, diskusi. Děkujeme vám, pane Aršambo. Budeme se těšit na úzkou spolupráci. Do budoucna. Tak, jdeme na bod 4 na pořadu jednání. Přeshraniční přeměny, fůze či rozdělení a posouzení opravy v této věci. Co se týká směrnice o whistleblowerech a o geografických označeních, toto muselo být předmětem Eh, finalizace po přijetí, protože politická dohoda byla, byla nalezena pouze v březnu, což bylo příliš eh, pozdě před koncem legislativního období. Podle článku 231 jednacího řádu my jako výbor Jury přeskoumáváme finální text a předložíme ho plenárnímu zasedání, pakliže budeme spokojeni s tím textem tak, jak to předložilo ředitelství pro legislativní akty. Co se týká toho rozeslaného textu, úvodní ustanovení 31 tam bylo doplněno zpět na základě politické dohody. Doufám, že to je pro všechny v pořádku, protože ta politická dohoda je co to tím, co bylo eh, schváleno v plénu. Jsme připraveni toto korrigendum předložit do pléna? Nevidím námitky, takže budeme předpokládat, že to předložit do pléna lze. Bod 5 prováděcí akty a jiná opatření, tady nic nemáme. A bod 6 na pořadu jednání, to bude v režimu in camera, tedy za zavřenými dveřmi, takže bude krátká přestávka a mezi tím si tady vyřešíme administrativní náležitosti.